dámy a pánové vítám, vás na dnešním zasedání evropského parlamentu. denní zasedání je zahájeno. prvním bodem na pořadu jednání je společná rozprava o přístupu malých a středních podniků ke strukturálním fondům a definici malých a středních podniků za prvé prohlášení rady a komise přístup malých a středních podniků ke strukturálním fondům a prohlášení Rady a Komise posouzení definice malých a středních podniků. Prvním řečníkem za Radu je pan Vámen Nikolaj. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci, jsem rád, že se tento parlament zaměřuje na malé a střední podniky. Vzhledem k současnému složitému ekonomickému klimatu je velmi důležité, aby malé a střední podniky, které jsou hlavními přispěvateli k našim ekonomikám, měly prostředí, kde mohou vzkvétat a růst. Vy jste se rozhodli, že se zaměříte na dvě specifické věci, a to je přístup malých a středních podniků ke strukturálním fondům a dále také posouzení definice malých a středních podniků. Obě dvě tyto otázky byly předmětem otázky k ústnímu zodpovězení pro komisi. Je správné obrátit se na komisi v obou těchto věcech a jsem se jist, že komise bude schopna odpovědět podrobně na tyto specifické body, které leží na srdci parlamentu, komisi a samozřejmě také radě. Pokud jde o předsednictví, rád bych se s vámi podělil o celou řadu bodů, které jsou podle nás důležité. Za prvé, malé a střední podniky jsou páteří našich hospodářství. Jsou eh, nositeli vytváření bohatství a naší schopnosti flexibilně se přizpůsobovat změnám v oblasti poptávky a jsou také největším zdrojem zaměstnanosti. A právě proto malé a střední podniky byly v srdci strategie Evropa 2020. V době, kdy je v Evropě více než 25 milionů nezaměstnaných, potřebujeme, aby malé a střední podniky vytvářely pracovní místa, především pro mladé. Malé a střední podniky čerpají cenou podporu ze strukturálních fondů. V letech 2007 až 2014 z těchto fondů načerpají více než 70 miliard eur. Tato finanční podpora jim umožňuje posílit eh, konkurenceschopnost. V době úvěrové krize je třeba zajistit, aby malé a střední podniky měly přístup k financování. Tato otázka je nyní ještě důležitější. A z toho důvodu byly vytvořeny různé režimy, které jsou schopny poskytnout eh, půjčky malým a středním podnikům a objevují se nové iniciativy, které jsou schopny poskytnout eh, zajímavé úroko, úrokové sazby pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky čerpají velmi aktivně podporu ze strukturálních fondů. Objevuje se změna ve strukturálních fondech, kde je možno tyto peníze recyklovat a použít znovu v budoucnu. Tato flexibilita je také důležitá pro malé a střední podniky. Kromě toho jsou malé a střední podniky financovány také prostřednictvím Evropské investiční banky, která jim poskytuje půjčky za velmi dobré úrokové sazby. A tím je to flexibilní přístup, flexibilita nebo alternativa k půjčkám od komerčních bank. Důležitý zdroj financování pochází také z iniciativ, které společně vytváří EIB a komise. To jsou Jeremy, Jessica a Jasmine. To jsou eh, nástroje, které mají poskytnout eh, záruky a půjčky malým a středním podnikům. Pokud jde o definici malých a středních podniků, tak víme, že komise připravuje eh, průzkum který by měl posoudit eh, vhodnost definice malých a středních podniků. A zde by se měla tato definice změnit. Zatím jsme ještě tuto otázku nediskutovali. Těšíme se na výsledky průzkumu komise. Je důležité říci, že současná definice znamená, že 95 všech podniků v Evropě spadá pod malé a střední podniky a proto je přirozené vést eh, důkladnou diskuzi o možné změně této definice. A těšíme se také na to, že se vyslechneme názory tohoto parlamentu a budeme o této otázce s parlamentem diskutovat. Pane předsedo, vážení poslanci, pane komisaři. Přístup malých a středních podniků ke financování v současném ekonomickém klimatu je opravdu Eh, v centru naší dnešní diskuse. Na závěr bych řekl, že přístup financím je opravdu velmi důležitý, ale zároveň také malé a střední podniky potřebují příznivé obchodní prostředí, podnikatelské prostředí, ve kterém se budou moci rozvíjet. Small Business Act, který byl přijat v roce 2008, byl klíčovým nástrojem, který vytváří komplexní rámec pro malé a střední podniky. V souvislosti s tímto eh, zákonem mnoho členských států vytvořilo tzv. one-stop shops, které pomáhají malým a středním podnikům v podnikání. Nicméně musíme i nadále velmi dbát na to, abychom vytvářeli příznivé prostředí pro malé a střední podniky, abychom jim zjednodušili toto prostředí a snížili byrokratickou zátěž. Děkuji, pane předsedo. Vám za vaše vystoupení a nyní promluví za komisi pan komisař Hahn. Děkuji, pane předsedající Vážení členové Evropského parlamentu, pane ministře, Malé a střední podniky jsou skutečným srdcem evropské ekonomiky. Máme 23 milionů malých podniků v Evropě. To je 99,8 evropských podniků. Růst a budoucí konkurenceschopnost Evropy závisí na konkurenceschopnosti našich malých a středních podniků. Krize stejně jako ostatní eh, postihla tyto malé a střední podniky. A je pravidlem, že malé a střední podniky mají větší potíže z hlediska dostupnosti, kapitálové vybavenosti a úvěru. Existuje zde odpovědnost za pomoc těmto malým a středním podnikům, aby se nestali oběťmi, ale aby byli schopni optimálně realizovat inovační potenciál. A proto Evropská komise v posledních letech několikrát přijala opatření, aby usnadnila přístup malých a středních podniků ke kapitálové vybavenosti. Snažili jsme se adaptovat existující programy na rok 2010 a 2011 a díky tomu se nám podařilo dát k dispozici prostředky, úvěry, finanční nástroje a také zároky, které představovaly více než 8,8 miliard euro. Podařilo se nám to zvýšit. Máme 300 různých nástrojů, které eh, byly prostředkem financování mnoha eh, nových eh, pracovních příležitostí. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych ještě jednou poděkoval parlamentu za rychlý a trvalý eh, přístup eh, podpory z hlediska regulace, která byla nezbytná během těchto let, která právě nám umožnila, abychom reagovali na tyto výzvy a abychom například dali k dispozici překlenovací finanční nástroje pro kapitálové vybavení těchto malých a středních podniků, tak, aby mohli překonat krizi zvláště v některých konkrétních členských státech. V lednu tohoto roku komise společně s členskými státy eh, přijala další iniciativy z hlediska přizpůsobení současných programů, tak aby existující prostředky byly zacíleny na vytváření nových pracovních příležitostí ale aby také se řešil problém nezaměstnanosti mladých. I to bylo cílem této iniciativy. Jde o to, aby tato realokace těchto existujících eh, prostředků byla zaměřena zvláště na malé a střední podniky, protože tyto podniky mohou trvale vytvářet pracovní příležitosti v Evropě. Chtěl bych eh, připomenout že 24 milionů nezaměstnaných je v Evropě a to se týká velkého počtu malých a středních podniků. Můžeme si představit, že pokud každý malý a střední podnik zaměstná jednoho z těchto nezaměstnaných, tak bychom mohli tento problém nezaměstnanosti vyřešit. To bylo svým způsobem cílem této realokace. Jednalo se o částku 5 až 8 miliard. Jde o to, abychom zajistili prostředí, které bude ku prospěchu eh, těchto malých a eh, středních podniků. 80 eh, je zaměřeno na málo rozvinuté regiony, na středně rozvinuté regiony, na podporu inovace malých a středních podniků, na obnovené energetické zdroje, na účinnost energetiky. Dále se zaměřujeme na malé, málo vyvinuté podniky. Je to jasný signál naší snahy zlepšit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Musíme pracovat společně také na tom, abychom usnadnili administrativní přístup těchto podniků k strukturálním fondům. Děkuji Evropskému parlamentu na, za mnohočetné návrhy z hlediska administrativních úlev. Také bych chtěl připomenout, že mm, musíme řešit tyto administrativní problémy také na národní úrovni. Budeme se snažit prosazovat Small Business Act, také prostřednictvím přístupu ex ante, tak jsme to také navrhovali v našich návrzích. Potřebujeme společné snahy na evropské úrovni, tak abychom pomohli členským státům řešit tuto problematiku. A poslední bod, o kterém bych se chtěl zmínit, to je definice malých a středních podniků. To je vždy příležitost k diskusi. Vy víte, že Evropská komise pravidelně zkoumá tuto definici a v současnosti se snažíme o nezávislé posouzení této definice. Také počet eh, spolupracovníků a rozsah eh, obratu se zkoumá již roku 2012 eh, na podzim bychom měli mít výsledky tohoto posouzení. Samozřejmě, že se o tom bude v širokém záběru diskutovat. Zatím vám ještě nemohu říci, zda dojde ke změně současné definice. Dámy a pánové, střední a malé podniky jsou páteří ekonomiky v Evropě. V posledních měsících a týdnech se hovořilo velmi často o růstu a je zřejmé, že musíme prosadit impulzy tohoto trvalého růstu a v takovém případě je nutné začít těmito malými a středními podniky, zvýšit jejich konkurenceschopnost a proto je připravena naše komise. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane komisaři, za váš projev a nyní dám prostor pro řečníky jednotlivých klubů. Za, křesťan, za poslanecký klub Evropské strany lidové vystoupí pan bendtsen. Prosím. Tak, herr Forman. EU-programerne skal være mere... Děkuji, eh, pane předsedo Tyto evropské programy musí být přátelštější z hlediska uživatelů. Bohužel často je to tak, že jsou formulovány úředníky jaksi pro úředníky a nejsou srozumitelné pro eh, provozovatele a pro průmyslníky. My víme, že malé a střední podniky musí vytvářet nové pracovní příležitosti a proto postupy žádostí musí být eh, přístupnější a musíme skoncovat s byrokracií a proto se domnívám, že bychom zde měli zajistit zajistit lepší souvislost mezi financováním ve prospěch těchto podniků a výzvami, před kterými stojí Evropa. A musíme se zabývat energetickou účinností a musíme zde zajistit určité propojení mezi eh, možnostmi financovat malé a střední podniky a úlohami, které máme. Mohli bychom využívat strukturální fondy. Eh, zde by se vytvořilo velké množství nových pracovních příležitostí. Ehm, pro řemeslníky, pro pracovníky, kteří by mohli pracovat na izolaci oken, mohli by řešit eh, problémy s klimaty a zároveň bychom mohli velmi účinně využívat tyto prostředky ve prospěch malých a středních podniků a vytvářet tyto nové pracovní místa. Myslím si, že by bylo vhodné mm, zpřesnit definici těchto podniků, ale měli bychom být opatrní z hlediska definice, která zatím existuje. Neměli bychom ji výrazně měnit. Možná eh, bychom si měli eh, uvědomit, že budeme pokrývat 95 podniků. Proto pozor na velké změny. Krylová, prosím. Äh, pane předsedající, kolegové. Velice často bylo řečeno, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Tak tomu také je a my proto děláme celou řadu věcí. Já si myslím, že je to velké specifikum, protože v porovnání s ostatními velkými ekonomickými regiony máme tady obrovský počet těchto konkurenceschopných malých podniků, které se mohou uh, které mohou po, eh, participovat na globální ekonomice. Takže to je určitá zvláštnost v Evropské unii. A my podporujeme tyto malé a střední podniky nejenom eh, v minulosti, ale i v budoucnosti a v současnosti musí být centrem našich snah. Musíme zajistit snažší přístup eh, k finančním prostředkům z hlediska strukturálních fondů. Je tady ovšem velký potenciál zjednodušit a zlepšit tento přístup. Eh, pokud určitý malý podnik eh, chce získat eh, úrok, zajímavý úrok. Bylo by dobré ho nezaplavit obrovskou řadou různých formulářů. Zde máme potenciál na zlepšení. Také se domnívám, že malé a střední podniky by měly používat inteligentní přístup a tím zajistit lepší propojení mezi ekonomickým růstem, inovací, ekonomickým rozvojem a spojit to také s bojem proti nezaměstnanosti. Pan komisař Hahn v dřívějších eh, rozpravách řekl, kdyby eh, každý malý podnik zaměstnal jednoho nezaměstnaného, tak v principu by eh, byl vyřešen problém mladých nezaměstnaných zemích. Svým způsobem má pravdu. Ale samozřejmě nemůžeme říkat, že tady budou peníze z Evropy pouze tehdy, pokud nějaký podnik zaměstná dva nezaměstnané. To by mi připomínalo minulost NDR, ale já si myslím, že by bylo vhodné zde zajistit určitý inteligentní přístup, tak abychom vytvořili možnosti pro mladé se vzdělávat a tím pádem také dostat závazkům Evropské unie. Myslím si, že tady by bylo dobré promyslet ještě některé přístupy z hlediska takovýchto projektů. Možná, že se nám to podaří pro příští plánovací období a že tyto myšlenky prosadíme. Ovšem musím přitom říci, že bych si nepřála, aby eh, podniky eh, se zabývaly pouze jednorázovými akcemi. Musí tady být trvalý boj proti nezaměstnanosti. Pak je tady jeden požadavek na komisi, který bych chtěla vyjádřit. Já vím, že komise se nyní zabývá také Eh, právem hospodářské soutěže. Eh, bylo by dobré, abychom zabránili tomu, že tady budou příliš velké rozdíly mezi regiony. Musíme odstranit byrokracii, která zde existuje, která stěžuje přístup k těmto prostředkům. Já doufám, že komise zde předloží pozitivní návrh budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za vaše vystoupení a za skupinu liberálů a demokratů vystoupí pan Kreuzmann. Prosím. Jeden z největších problémů malých a středních podniků je přístup eh, k financím. Politika komise by se snažila zajistit podpůrné programy, o tom již bylo hovořeno. Existuje studie o efektivním používání strukturálních fondů z hlediska malých a středních podniků, ale tato studie poukázala na jednotlivé slabiny. Nediferencují se různé typy malých a středních podniků. Máme mikropodniky, máme mm, velmi malé a samostatně vydělečné eh, osoby. Dále se zde jedná o chybějící harmonizaci pravidel za financování. A toto vše mě vede k tomu, že bych vyjádřil několik žádostí na komisi. Měli bychom zjednodušit přístup k finančním prostředkům v rámci strukturálních fondů. Potřebujeme eh, lepší eh, přístup, máme eh, velmi vysoké účastnické poplatky, máme vysoké Prahy, musíme také mít přesné zacílení finančních prostředků z hlediska jednotlivých typů malých a středních podniků. Dále musíme zjednodušit podmínky, musíme také podpořit možnosti odpisů, musíme zajistit podmínky, kdy podniky by se mohly vzájemně podporovat. Potř- musíme také zajistit, aby byly posíleny malé a střední podniky z hlediska vlastního kapitálu tak, aby vůbec mohli dosáhnout na finance u bank. Musíme prosadit Bazilej 3 to znamená, abychom nestěžovali podmínky dostupnosti těchto úvěrů. Musíme zajistit pokud možno bezproblémový přístup k těmto úvěrům. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše vystoupení a nyní za skupinu Zelených Evropské svobodné aliance vystoupí paní Miranda. Děkuji, pane předsedo Pane komisaři, za EPP musím říci, že malé a střední podniky jsou důležité pro evropskou ekonomiku a proto, aby bylo možno čelit té finanční krizi. Malé a střední podniky vytvářejí celou řadu pracovních míst a jsou velmi důležité pro takové oblasti populace jako ženy, přistěhovalci anebo mladí kteří v celé řadě členských států v současné době mají vysokou nezaměstnanost, 40 až 50 A právě tato vysoká nezaměstnanost vyžaduje od politiků i od nás, abychom se snažili zvýšit konkurenceschopnost tohoto sektoru evropského hospodářství. Malé a střední podniky jsou velmi rozvinuté v Evropské unii a my máme za to, že 95 všech pracovních míst vytvořených v Evropské unii právě je vytvořeno v malých a středních podnicích. Protože malé a střední podniky jsou velmi inovativní, zároveň ale musí čelit velké administrativní zátěži. Proto v příští reformě Fondu soudržnosti bude nutno naplánovat konkrétní projekty, aby se zvýšila dynamika tohoto sektoru malých a středních podniků a zároveň chceme také zflexibilnit mechanismy koordinace mezi různými administrativami, s novými opatřeními, s možnostmi využití nových technologií. Je také třeba podpořit malé a střední podniky, aby začaly působit přeshraničně, aby explorovali nové trhy a udělali všechno možné, aby vytvořili pracovní místa. Evropských konzervativců a reformistů vystoupí pan Čičeste. Pane předsedo, pane komisaři, jsem velice potěšen, tímto tématem a tím, že tato otázka je dnes na pořadu jednání. Ale zase mě tak netěší eh, odpovědi, které, který se nám dostává. Je to pro eh, malé podniky, je dost těžké už vzniknout a přežít a my bychom jim měli poskytnout maximální podporu, která bude rozumně možná eh, Eh, starosti eh, malých a středních podniků jsou v průběhu let konzistentní. Oni potřebují především přístup k informacím, potřebují pomoc eh, v zjišťování, kde najít pomoc. Za druhé potřebují pomoc k získání financí, což je zvlášť těžké pro lidi, kteří chtějí malé úvěry, malé podniky, které potřebují malé částky mm, a to, to je veliká výzva. A my, to, co my můžeme udělat, je jaksi ulehčení eh, administrativní zátěže a regulace, která je pro malé podniky daleko více zatěžující než pro velké podniky. A na závěr bych chtěl říct, že v tom dlouhodobějším eh, pohledu eh, komise právě tu poslední stránku eh, jak si vezme v úvahu. To znamená, že by mělo být více prostředků určeno na výzkum a na vytváření nových pracovních příležitostí. Děkuji, pane předsedo. A nyní za skupinu Evropa svobody a demokracie pan Salavrakos Děkuji, pane předsedo. Malé a střední podniky jsou úhelným kamenem evropského hospodářství a mohou být nejužitečnějším nástrojem k posílení růstu a vytváření pracovních míst v současné situaci, která vládne v Evropské unii. Nicméně právě tento sektor nejcitlivěji reaguje na krizi. Ztráta výkonnosti malých a středních podniků v Řecku dosáhla 60 a to je nejvyšší číslo v Evropské unii. Na druhém místě je Španělsko s 55 a na druhé straně tohoto žebříčku je Německo, kde vzrostly zisky malých a středních podniků o 21 v mé zemi, v Řecku, byly malé a střední podniky velmi vážně postiženy touto krizí a už nemají přístup k financování ze strany bank. Mnoho podniků muselo zavřít, což ještě zhoršilo situaci na pracovním trhu. Ale podle posledních průzkumů Evropské centrální banky je jasné, že kritéria pro získání úvěru ze strany malých a středních podniků jsou čím dál přísnější. Vyzývám tedy komisi, aby přijala opatření, aby docházelo k lepší absorpci úvěrů ze strany malých a středních podniků právě v těch zemích, kde kvůli úsporným opatřením je těžké zajistit spolufinancování. Je také nutné, aby EIB spolupracovala se strukturálními fondy, aby byly zajištěny nástroje financování, které budou mít násobný efekt je třeba zaměřit se na ty nejrentabilnější sektory. Za skupinu Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice paní Zuber. Děkuji, pane předsedo. Dá se hovořit o nutnosti rozvíjet a zlepšovat Eh, odvětví malých a středních podniků. Můžeme hodně mluvit o tom, co malé podniky dělají pro to, aby pomohly k vytváření pracovních příležitostí a ekonomického růstu. Ale jisté je, že úsporná opatření každým dnem vedou k zadušování tisíců malých a středních podniků. A potud, pokud nedojde k zásadní změně těchto politik, nebude možné podporovat ekonomický rozvoj a pracovní příležitosti. E, e, úsporná opatření až škrty, které ovládají eh, celý, eh, jaksi celé spektrum politické, to je únik dopředu, kde se všichni snaží pěknými slovy zamaskovat dramatické důsledky těchto škrtů. Eh, opatření trojky v Portugalsku jsou právě ilustrací tohoto sociálního dramatu. Už po roce aplikace škrtů škrtu 230 eh, tisíc podniků bylo eh, zlikvidováno počet nezaměstnaných, který roste, to jsou nezaměstnaní z malých podniků, které museli, které zkrachovaly. A to je logické, to chápe i malé dítě nárůst daní, snižování eh, důchodů, daně z výrobků malých a středních podniků, to všechno vede ke snížení spotřeby a k bankrotu malých podniků, ale to je komise, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka eh, si vyžadují tyto škrty, které potom zasahují portugalskou ekonomiku a malé podniky. Je samozřejmě důležité pomáhat vzniku malých podniků, podniků, ale je potřeba taky přijímat politická opatření taková, která nebudou osuzovat tyto malé podniky ke krachu podpora malých podniků vyžaduje veřejnoprávní pomoc a to všechno se zhoršilo Eh, v důsledku kapitálu. my musíme regulovat faktory, jako je energetika, bankovnictví a tak, aby malé a střední podniky eh, nemusely platit monopolistické ceny jako úroky třeba, které musí platit. A co se týče eh, evropských fondů, měly by být dosažitelnější pro malé podniky, platby mají být včasné a je potřeba pozitivně diskriminovat. Eh, na další minutu a půl paní sinclaire. Děkuji, pane předsedo. Slyšeli jsme dnes hezká slova o tom, že malé a střední podniky jsou eh, páteří naší společnosti, naší ekonomiky a tak dále. Ale jaká je skutečnost? Byli jsme označeni za národ, eh, který vede obchody. Vždycky, když jsme ve Midlands, tak za mnou chodí majitelé obchodů a říkají, že je eh, dusí evropská legislativa, že eh, je zde velká administrativní zátěž, není zde dostatečné školení a dostatečný přístup k financím. Je pravda, že Spojené království je druhým největším přispěvatelem do evropského rozpočtu, ale málo z něj čerpá. Každá jiná země Evropského společenství má přístup k těmto fondům, kromě Spojeného království. V roce 2005 Francie byla eh, také do tohoto programu začleněna a Spojené království ne. A Jeremy funguje například i na jihu Francie? Máme nějaké podniky zapojené do tohoto programu ve Spojeném království? Ne. Jak jsem říkala, jsme druhým největším přispěvatelem do evropského rozpočtu. Musíme eh, opustit Evropskou unii. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní pokračujeme s dalšími zapsanými řečníky. První na půl minuty pan rbig. Äh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych měl otázku na pana komisaře Hána a sice, jak to v současnosti vypadá s infrastrukturou z hlediska výzkumu a s čím se počítá do budoucnosti, jaká tady bude nabídka pro malé a střední podniky. A druhá otázka se týká pana ministra Vamena. My jsme si vyslechli od pana Holanda že bychom potřebovali strategii z hlediska růstu. Jak se to promítne do rozpočtu na rok 2013? Jaké pozice se zaujmou v tomto rozpočtu 2013 z hlediska strategie růstu? A s čím počítáte eh, v oblasti mm, rámcového programu pro výzkum až do roku 2020. Jaké infrastruktury pro výzkum jsou plánovány a jaké programy zde chcete uplatňovat a s jakými prostředky? A třetí bod se týká toho, že se musíme postarat o to, aby mladé podnikatelky a podnikatelé dostali příležitost v jiných zemích Evropské unie a také mimo, aby zde mohli sbírat zkušenosti. Existují zde programy jako Erasmus pro podnikatele. Dojde tady k navýšení prostředků, tak abychom měli možnost dát šanci těmto mladým podnikatelům. V konečném efektu se jedná také o to, abychom se zamysleli nad eh, definicí, abychom také podpořili exporty všech těchto malých podniků, které by se měly podporovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše vystoupení a nyní na tři minuty eh, dostává slovo paní Toja. Děkuji, pane předsedající Rozvoj není žádným luxusem, ale povinností. Všichni známe prioritu růstu což eh, do nedávné doby ještě neplatilo. Má frakce je hrdá na to, že jsme na tom vždy trvali. A Vyžadovali jsme také korekci směřování evropských politik. Malé a střední podniky jsou základní tkání produktivní struktury, jak už to bylo řečeno. A potřebují také dlouhodobé akce, které by byly zaměřeny na lidský kapitál, na mladé Evropany a Evropanky aby se podporoval podnikatelský duch. Není to jen nějaké osobní dobrodružství, kariéra, úspěch. Je to něco, co je užitečné také pro společnost, protože vytváří také rovnější a udržitelnější podmínky pro růst, jak říkala kolegyně Krell, protože my chceme růst, který by byl inovativní a schopný využít všech nových příležitostí, ale aby byl také udržitelný z hlediska životního prostředí a společnosti. A z hlediska dlouhodobých akcí Eh, já si myslím, že je důležité také školení a využití těch eh, institutů technického vzdělávání, které máme v Evropě. My jsme se na to moc nezaměřovali, nicméně je to eh, cený nástroj, jak se přiblížit k vědě, k technice a také k tomu vytvořit chuť něco tvořit na základě vlastních znalostí. Říkám komisi především a také radě, která bude muset rozhodnout o nařízení o strukturálních fondech spolu s parlamentem, bude důležité koordinovat tyto zdroje. Budeme schopni doplňkově využívat finanční nástroje pro malé a střední podniky, fondy pro výzkum, fondy strukturální. Pokud je budeme dobře doplňovat, tak posílíme jejich potenciál. Jinak zde bude hrozit riziko rozdrobení. Strukturální fondy jsou důležité, protože už mají tuto tematickou prioritu začleněnou v sobě. Ale řeknu dvě věci, pane předsedo. Tematická koncentrace je důležitá, ale je důležité také, aby regionální autonomie měly k dispozici podílet se na vytváření programů a rozhodnutí, protože máme regiony, které musí být směřovány, ale máme také velmi schopné regiony, které jsou schopny eh, programovat eh, a eh, rozdělit priority. Území je důležité, protože právě na území vytvářejí se pozitivní procesy, růst podniků, vytváření nových pracovních míst, Eh, vůli zapojit všechny územní, eh, ekonomické a sociální struktury. A to jsou právě tedy ty hlavní oblasti, kde by se měly setkávat eh, lokální politiky s evropskými politikami, tedy zdůrazňuji koordinaci zdrojů. A pokud jde o definici malých a středních podniků, já si myslím, že Nejen do toho budou začleněny členské státy, tedy i Rada bude muset říci své. Nejde pouze o strukturální elementy, zaměstnanost a obrat. Jde také o to, že malé střední podniky působí na svých územích, ale dívají se směrem do světa, takže je zde sama povaha malých a středních podniků a sítě, která je podporuje. Děkuji. Děkuji vám a nyní na 1,5 minuty paní Manesku. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Ehm, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ehm, přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům je nezbytný pro růst a rozvoj a je to velká výzva jak na úrovni evropské, tak národní. Malé a střední podniky ehm, jsou silně postiženy stávající ekonomickou krizí. Strukturální fondy jsou velkou příležitostí, která může umožnit malým a středním podnikům přežít. A role Evropské unie a národních vlád zůstává stěžejní, co se týče přijímání opatření, která usnadní přístup malým a středním podnikům k financování svých projektů. regulační rámec, který určuje přístup malých a středních podniků eh, k financím, je velice těžkopádný a to vede k tomu, že mnozí případní žadatelé vlastně ztrácí odvahu, eh, místo aby byli povzbuzováni. Když, eh, co se když se podíváme na e, možnosti soukromého sektoru, musíme přijmout zjednodušující opatření tak, aby tato pravidla nebyla tak nesmírně těžkopádná a zatěžující. Děkuji. času a nyní na jednu minutu pan Bitikofer. Mikrofon, mikro. Kolegové, kteří měli iniciativu zorganizovat eh, tuto diskusi ve své deváté otázce, položili dotaz, zda by nebylo správné aby spolufinancování evropských eh, programů pro malé a střední podniky, zda by toto spolufinancování nemělo být eh, znovu promyšleno a zváženo. Já myslím, že je to správná otázka. Měli bychom to jasně zasadit do konkrétního kontextu. Co to znamená? Pokud tady máme definici MSP, kde máme přesně eh, jaksi stanovené limity, a pokud ji rozředíme, tuto definici, pak bude méně prostředků na rozdělení těm malým a středním podnikům, které eh, až do posud neměly dostatečné prostředky. A za druhé, pokud zredukujeme podmínky spolufinancování, pak tady bude méně MSP, které mm, budou moci čerpat tyto prostředky. To znamená, my se o to můžeme snažit pouze tehdy, pokud budeme připraveni navýšit celkově tyto prostředky. A to je eh, důsledek, na který bychom se měli zaměřit. Podívejme se na eh, horizont 2020. Eh, Není možné, abychom vydávali méně prostředků pro MSP. Odebrat slovo je předepsaný čas a žádám všechny ostatní, aby se času drželi. Další na minutu paní Vicky Ford Děkuji. Malé a střední podniky čelí řadým problémům a administrativa je velkým problémem. Ehm, měli bychom je ušetřit eh, zátěžující eh, eh, byrokracie a také je zaměření někdy problém, protože alokace prostředků pro malé a střední podniky je zase velmi často velmi těžkopádná a malé a střední podniky, které se uč- chtějí účastnit evropských prostředků, často čekají měsíce, ne roky na peníze, které někdy ani nedorazí. A e, to, jestliže práce je odvedena, pak mají být e, zaplaceni včas. Směrnice e, se snaží řešit tyto problémy, ale evropská legislativa je velice jaksi objemná a my musíme přestat stále jenom mluvit mluvit o malých a středních podnicích a něco dělat. Mám, eh, mám řadu otázek na komisaře a já doufám, že na to dostanu specifické odpovědi. Na jednu, tu, na jednu minutu pan Šimanský. Pane parlament předsedo, Evropský... Pane Evropský parlament sleduje, jak Evropská komise překonává překážky, na které nalážejí malé a střední podniky. Pokud je o přidělování zdrojů v mé zemi, tak tam je relativně vysoká alokace. Malé a střední podniky, jejich představitelé, mají pocit, že zájem o využití těchto fondů je vyšší než nabídka. Já bych chtěl říci, že specifikem malých a středních podniků je ta, že u nás máme především mikropodniky, které představují až 96 všech malých a středních podniků. A více než dvě třetiny jsou osoby samostatně výdělečně činné. A proto je třeba také zrušit bariéry, především byrokratické bariéry protože v současné době eh, je ten systém spolufinancování, kde potřebujeme vlastní mění. A to je v současné době problémem. Evropský parlament by měl zjednodušit procedury vytvářející nová pravidla od roku 2013. Děkuji. Mám a nyní na jednu minutu pan Stojanov. Eh, jako Děkuji, pane předsedo. V uplynulých měsících jsem navštívil řadu oblastí v Bulharsku ve své zemi, mluvil jsem s mnohými malými a středními podniky a oni všichni říkají to tež, říkají, že je, jsou zadušeni, že se všichni soustředují na velké eh, podniky a velké banky a eh, bohužel mnoho eh, podniků, eh, malých podniků používá eh, stále stejnou technologii jako před 20 lety, když začaly. A když se jich ptám, proč eh, nepožádáte o evropské prostředky, oni mi odpovídají stále stejně. Říkají, ta administrativa za to nestojí. My s velkou pravděpodobností stejně žádné peníze nedostaneme a i e, ani korupce není ve prospěch malých a středních podniků, protože úředníci, kteří pracují na projektech, jsou zainteresováni do velkých projektů, protože to znamená také velkou korupci. A takže e, e, nesmí se to tak oddělovat. Je potřeba... Voorzitter, eh, dank u wel. Eh, ik wil beginnen met een wat Eh, na úvod eh, bych rád začal pozitivně. Slyšel jsem pouze stížnosti. Když eh, poslouchám tuto debatu, když jsem se ani připravoval, tak jsem se podíval na projekty průmyslového dědictví. Za dva roky bylo vytvořeno tisíc pracovních míst. Musíme tedy využít existující nástroje, musíme k tomu dodat kapitál a právě to musíme udělat. A já mám tři otázky. Za prvé, finanční rámec 2014-2020, o kterém hovoříme, který vytváří nové finanční prostředky, nemohl by být spuštěn. Neměli bychom vyslat eh, politický signál o této důležité kapitole. Budeme zde mít eh, neformální radu, protože právě toto uvolní prostředky. Nemohli bychom požádat každou zemi, aby předložila plán pro malé a střední podniky, především proto, že zde existuje celá řada zemí, kde vládne vysoká byrokracie, přílišná byrokracie. Mohli bychom například eh, zredukovat eh, byrokracii pro předfinancování. Banky to nedělají a právě tím bychom dali novou eh, dynamiku. Děkuji. Na dvě minuty pan Kalfin. Mr. Minister, Mr. Commissioner, Pane ministře, pane komisaři, všichni hovoříme o malých a středních podnicích, o tom, že potřebují lepší přístup k penězům, méně byrokracie a lepší přístup na trh. Evropská unie v tomto směru dělá mnoho, ale ještě by se dalo udělat daleko víc. Především co se týče přístupu k financím, my nutně potřebujeme zvýšit příležitost pro eh, zálohové platby, především u mikrofinancování malých podniků. Ono pro ně je velmi těžké sehnat spolufinancování. Eh, dále víceletý eh, finanční rámec. Podívejme se na to znovu. Já jsem zpravodaj pro toto téma a dochází k poklesu objemu kohezních fondů, snižuje se přístup malých podniků k financím. Ano, je zvýšený přístup k vysokým technologiím, ale kolik malých a středních podniků eh, používá cutting touch technology, eh, čili eh, vede to ke snižování financování pro malé a střední podniky. A co se týče spolufinancování, měli bychom se znovu zamyslet nad tím, co říkal předseda komise. To znamená využití nevypotřebovaných prostředků na konci rámce rámcového finančního rámce použít tedy tyto prostředky na podporu malých podniků. Dále, co se týče administrativní zátěže, nejenom je potřeba podporovat správnou praxi, ale měla by být také trestaná špatná praxe a peníze, které jsou nevyužité v určitých zemích třeba z jakýchkoliv důvodů, by měly také sloužit na podporu malých podniků. A co se týče přístupu na trh, je to velice důležité, eh, s, především co se týče rozšíření digitálního trhu a digitální agendy, ale také je potřeba eh, vzájemné uznávání profesních kvalifikací. Malé a střední podniky mají dost dost, nemají dostatečný přístup na trhy. Eh, Paul. Pane předsedo, můj region využívá z programu Jeremyho, ale trvalo to velmi dlouho, než jsme to vytvořili. Musíme teď udělat další krok a pomoci malým a středním podnikům tím, že uděláme takový mainstreaming půjček a tak podobně a jiných eh, politických eh, nástrojů. Neexistuje jedna jednoduchá odpověď na nedostatečný přístup eh, malých a středních podniků k financování. Má kolegyně Sharon Bowles na tom pracuje. Ale malé a střední podniky nepotřebují pouze bankovní půjčky, ale i další nástroje. Společně s finančním nástrojem jako takovým potřebujeme také standardy pro audit a reporting, protože nemá vůbec smysl teoreticky zajišťovat eh, přístup eh, k financování malým a středním podnikům, eh, když zde existuje taková byrokracie, že vůbec není možné tuto žádost předložit. Protože tento systém musí být dostupný i těm nejmenším podnikům. A nyní na jednu minutu pan Krysojelos. Ano, Krize dnes zasáhla všechny malé a střední podniky. Je vysoké procento nezaměstnaných, kteří pochází z malých a středních podniků, kteří dříve buď v malých podnicích pracovali nebo sami podnikali a ani vlastně nejsou potom vedeni v číslech nezaměstnanosti. A my teď máme dvojí problém. Malé podniky nemají přístup k půjčkám ani k financování z evropských fondů. 80 malých a středních podniků eh, nedostává v Řecku úvěry z bank, prostě je odmítnou. A eh, nejsou peníze na dovoz surovin nebo jiných výrobků a z toho potom vedou bankroty a eh, v podstatě pak malé střední a podniky ani nemají možnost využít evropské fondy a když se o to snaží, musí nejprve teprve vydat vlastní kapitál, nemohou dostat zpátky DPH a teprve dodatečně eh, jim možná budou uhrazeny eh, vydané peníze. Jak to říkal pan komisař, musí být eh, možnost, aby každý malý podnik mohl třeba zaměstnat mladého člověka a to by bylo nejlepší pro boj proti nezaměstnanosti mládeže. Děkuji, pane předsedo. Malé a střední podniky představují více než 90 podniků v EU a představují 80 pracovních příležitostí, takže jsou páteří ekonomiky. A v ekonomické krizi je nutné je vybavit dostatečným kapitálovým vybavením. Aktuální studie parlamentu konstatuje, že existující podpůrné nástroje nejsou dostatečně zacíleny na cíle Důvodem je, že nediferencujeme dostatečně mezi jednotlivými MSP. To není totiž homogenní skupina, nejenom z hlediska počtu zaměstnanců a obratu. Jde také o to, v jaké fázi se tyto MSP nacházejí. Zda je to mladý začínající podnikatel, který má samozřejmě jiné potřeby než klasický rodinný podnik. Většina problémů tedy souvisí s velkou administrativní zátěží a také se složitými eh, nároky na výkaznictví. Musíme tedy zde zajistit změny. Děkuji. Na 1,5 minuty paní Lukačevská. Eh, děkuji bardzo, paní. Děkuji, pane předsedo, vážení pánové a dámy. Malé a střední podniky jsou eh, páteří ekonomiky a jsou také efektivním nástrojem k boji proti nezaměstnanosti a finanční krizi, protože je to největší zdroj pracovních míst a ekonomika vděčí malým a středním podnikům za svůj rozvoj. V letech 2005 až 2010 více než 85 nových pracovních míst bylo vytvořeno právě v malých a středních podnicích. V Evropě 99 všech všech firm to jsou malé a střední podniky zaměstnávající jen několik osob. Znepokojující je stanovisko komise, která navrhuje změnu definice malých a středních podniků pokud jde o eh, počet zaměstnávaných osob, malé a střední podniky by tím pádem musely eh, konkurovat nebo tedy bojovat o financování s velkými podniky, které mají celá oddělení, která usilují o získávání zdrojů z těchto fondů. A pokud jde o rámcový program, tak eh, tam máme také financování pro výzkum a vývoj. Pan komisař říkal, že malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství a o páteř se musíme velmi starat. Bez přístupu k evropským fondům, bez omezení administrativy a bez zjednodušení procesu žádosti o zdroje, který je velmi komplikovaný a příliš dlouhý, tak eh, tato komise bude další, která pochopí, o co jde, ale bohužel tento problém nevyřeší. Děkuji. A nyní na dvě minuty pan Darden. Děkuji, pane předsedo. Je samozřejmé, že v situaci současné krize úloha MSP je určující v oživení a boji proti nezaměstnanosti hlavně mladých. Proto se domnívám, stejně jako ostatní kolegové, že přístup k strukturálním fondu by měl být zjednodušen a rozšířen ale také bychom měli podporovat vzdělávání eh, v souvislosti s ehm, aspekty, které s tím souvisí. Myslím si, že je nutné hovořit také o právním aspektu. Měli bychom eh, změnit eh, právní podmínky z hlediska závazků. A proto definice MSP je důležitý, protože určí rozhodné právo. Současná definice by se týkala více než 267 eh, milionů zaměstnanců v Evropě. To znamená, je to opravdu důležitá síla v ekonomice. Tak jako často v legislativě je nutné eh, zajistit vyvážený přístup. Právní rámec MSP by měl kombinovat jednak cíle efektivity, které umožňují jejich rozvoj, a zároveň správnou ochranu zaměstnanců a všeobecných zájmů. Ale Nevyvážené snižování administrativní zátěže MSP může obsávat určité riziko. Jeden příklad je například zdravotnictví a pracovní eh, bezpečnost. Tady jsou různá rizika z hlediska zlepšování zdravotního stavu a bezpečnosti práce na pracovišti. Tyto dvě oblasti nemohou být eh, vnímány jako jakási administrativní zátěž. Dále například snižování výkaznictví a účetnictví. To je také věc, která znepokojuje zvláště zástupce zaměstnanců a oprávněně jak zajistit účast zaměstnanců na rozhodujícím eh, procesu, pokud nebudou správně vyškoleni ohledně základů, na základě kterých se tato rozhodnutí přijímají. Je nutné tady zajistit minimální transparentnost vůči zaměstnancům a třetím stranám, to je nezbytné. A proto v té snaze snížit administrativní zátěž MSP nesmíme ztrácet eh, ze zřetele cíle a neměli bychom diskriminovat zaměstnance těchto podniků. Děkuji. Děkuji vám. Půl minuty pan Markus Pieper. Děkuji mnohokrát. Dnes hovoříme o strukturálních fondech, to znamená o podpůrném růstovém programu EU z hlediska různých regionů. To znamená, my nepotřebujeme vynalézat nové fondy, tak jak některé levicové vlády se to požadují. Měli bychom správně využívat eh, ta eura, která byla navržena do rozpočtu a měli bychom je zacíleně nasměřovat, nasměrovat na regiony. Měli bychom se také poučit z praktického využívání této regionální politiky. Měli bychom podporovat konkurenceschopnost podniků, které musí usilovat o získání těchto finančních prostředků. Musíme se zaměřovat na MSP a těchto programů bylo velice mnoho. Například nanotechnologie, to je příklad. V některých regionech se podařilo skutečně zajistit špičkové technologie, kombinovat je s výzkumem, zajišťovat také eh, trvalé produktivní procesy. Tady byl zajištěn úspěch. Postupy z hlediska konkurenceschopnosti jsou efektivní a proto musíme tuto možnost posilovat eh, v strukturálních fondech, tak jak to bylo například v Connecting eh, Facility v Evropě. O MSP evropské impulzy jsou často rozhodující pro existenci a také mezinárodní vztahy těchto MSP. Pokud tyto prostředky budeme používat v konkurenceschopnosti, tak zlepšíme ekonomickou situaci. Děkuji. Děkuji pěkně a nyní na 1,5 minuty pan Šváb. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, diskuze ohledně podpory MSP je diskuze, která má již dlouhou tradici v tomto parlamentu. A to, co jsme slyšeli dnes ráno, se odchyluje příliš od toho, co už jsme slyšeli v minulosti. Já si myslím, že musím nejdříve říci na adresu paní Vicky Ford, kterou jsem poslouchal, že Není užitečné eh, svalit odpovědnost eh, na někoho za to, že ty věci neprobíhaly tak, jak měly. Není jistě chybou eh, komise, že věci nepokročily tak rychle v MSP, jak bychom si byli přáli za druhé. Myslím si, že je nutné vyhnout se tomu, abychom se pouze zaměřovali na financování. To nám nepomůže alespoň u nás v Německu, a myslím si, že to není příklad jenom Německa, MSP se natolik nezabývají otázkou financování. Samozřejmě v jednotlivých eh, případech je to problém, ale spíše se zajímají o to, jakým způsobem zjednodušit legislativní mm, základy pro tyto MSP. Proto si myslím, že otázka ohledně definice MSP je užitečné, jak formulovat přesněji tuto definici. To je důležité nejenom pro malé a střední podniky, ale pro e, zákonodárce vůbec. A zde zazněl pojem ohledně toho, že máme 99,8 MSP. To ukazuje, že tady máme problém, který se týká vlastně všech podniků a musíme proto se snažit o zacílenost našich opatření. Já jsem zvědavý, jaké budou výsledky studie pana komisaře Tajány z hlediska definice. Děkuji mnohokrát. Ehm, nyní tady máme dvě modré karty. Mr. Schwab, could you accept the blue card? Ehm, můžete akceptovat modrou kartu od paní Ford? Eh, jak jste zmínil moje vystoupení, já bych chtěla objasnit, já nekritizuji celou komisi. Mně jde o to, že bychom měli specificky hledat řešení. Máme devět specifických otázek a měli bychom pro ně mít specifické odpovědi. Souhlasíte také se mnou, že mikropodniky, které zaměstnávají 5 až 10 lidí, se velice liší od středně velkých podniků, třeba se 150 zaměstnanci a měli by být v jiném režimu, eh, tedy ty mikropodniky. Děkuji a druhá modrá karta je od paní Sanchez Schmidt. No, excusez-moi, Omlouvám se, to bylo catch Dobře, takže pane Švábe, máte slovo. No. Pane předsedo, ta otázka kolegyně Ford je samozřejmě otázkou, eh, která mě také zajímá. Já stejně jako ty, vy, paní kolegyně, se domnívám, že eh, je v našem zájmu, abychom více diferencovali tuto definici MSP protože nebude vhodné hovořit stále o MSP obecně eh, a tvrdit, že to pokrývá všech 99%. To není možné. Musíme tedy diferencovat. Máme tady různé zájmy MSP, máme tady zcela malé podniky, například prodejny bořčíku na ulicích a tak dále. Tady potřebujeme nekomplikované administrativní přístupy a samozřejmě, že i finanční zájmy těchto různých podniků jsou odlišné. Proto bychom měli v tomto smyslu postupovat společně. Děkuji, dámy a pánové, nyní tedy začíná Catch the Eye, ale mám tady přihlášeno příliš mnoho lidí. Takže já teď eh, budu dávat slovo, ale budu velmi přísně hlídat čas, čili první má slovo pan Kelly. Děkuji. Je velmi důležité, že o tom dnes hovoříme, protože malé a střední podniky jsou nejdůležitější skupinou, která vytváří pracovní místa v Evropě a pomáhá nám vybřehnout eh, z recese. Důležitá je také definice malých a středních eh, podniků. Pan Šváb říká definice, která řekne, že většina malých a středních podniků, nebo většina podniků v Evropě jsou malé a střední podniky, to není skutečně užitečná definice. A souhlasím s Vicky Ford, že bychom se měli zaměřovat spíše na mikropodniky a malé podniky, protože jsou opravdu odlišné od jiných, především pokud jde o pravidla a byrokracii nejsou pouze páteří ekonomiky, ale jsou důležité také sociálně a kulturně, protože často se nacházejí v centru města a když odumřou, odumře s nimi celé město. Takže je důležité zajistit jim přístup k financování a omezit byrokracii. Děkuji. Děkuji. A teď paní Jakoncáry. Kiitos puhemies. Kyllä ydinkysymys on päästä... Děkuji, pane předsedo. Klíčová otázka je samozřejmě vybřednout z krize, překonat krizi. Pane komisaři Háne, výhledy nejsou dobré, protože místo toho, aby těch 24 milionů podniků přijalo vždycky jednoho pracovníka navíc, tak to možná neudělají, naopak jednoho propustí a budeme mít eh, o 24 milionů nezaměstnaných více. Když roste DPH, tak rostou i ceny a zároveň tedy se lidem snižují platy a důchody, takže tím se také snižuje poptávka. A to postižuje především sektor služeb, pane komisaři, a to je velmi špatná zpráva. Komise nám musí pomoci a členské státy musí na této otázce spolupracovat. Všechno ostatně sekundární. Děkuji, pan Kalam. Thank you very much. Commissioner, minister... Děkuji, pane komisaři, pane ministře, mám tři věci. Musíme zajistit snažší přístup k financování. Je to příliš, zatím stále příliš složité Eh, je třeba zjednodušit procedury mm, žádosti tedy a také za druhé jsme málo hovořili o nedostatečné informovanosti o příležitostech financování, hlavně o dodatečném financování, jako třeba Evropský sociální fond nebo financování z Evropské investiční banky. A za třetí ptám se komise, Eh, zapojení malých a středních podniků eh, eh, a příležitost financování z, v rámci evropských makroregionálních strategií je, je, je dobrá, dobrý nápad, ale podle mého názoru si neuvědomuji, že by žádného projektu se, jako, nebo žádného projektu se neúčastní žádný malý a střední podnik. Jestliže komise chce povzbudit podniky k tomu, aby měli národní plány na podporu malých a podniků, to ocenil. Děkuji. A nyní paní Swinburne. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Wales je jedním z nejchudších regionů Evropské unie a také velmi závisí na eh, mikropodnicích a malých a středních eh, podnicích. I když už jsme měli dvě kola financování ze strukturálních fondů, nějak nám nenarostlo HDP, ehm, takže proto k tomu musíme přistupovat jinak. Bylo zde na úvod řečeno, že kdyby každý malý a střední podnik zaměstnal jednu osobu navíc, mělo by to velký dopad. Proto musíme podpořit regiony v tom, aby podnikali takové kroky, aby zvýšili přístup malých a středních podniků ke strukturálním fondům, nejenom v rámci Jeremy a Jessica, protože eh, je třeba pomoci středním a malým podnikům, aby měli přístup k financování a aby mohli zvyšovat eh, konkurenceschopnost. To by mohl být velký stimul Nemělo by to být považováno za státní podporu a tím pádem by to mohla být výmluva, proč nefinancovat malé střední podniky. Děkuji. A nyní má slovo pan Karins. Děkuji, pane předsedo. Evropa potřebuje růst. Eh, proto, abychom zajistili růst, potřebujeme investice. Prostřednictvím investic vznikne víc pracovních příležitostí. Máme omezené finanční nástroje zaměřené na malé a střední podniky, které skutečně jsou příležitostí pro vznik pracovních příležitostí. Čili kde je problém? Definice malých a středních podniků je tak strašně široká, že to zahrnuje vlastně všechny evropské podniky, nebo 99% z nich. To znamená, že se to vztahuje jak na ty úplně malé, nebo na ty, které mají veliké problémy a a ty, které mají největší problémy, většinou nemají dostatečné příležitosti. Eh, já bych byl proto, abychom eh, eh, revidovali definici malých a středních podniků tak, aby tam byly zahrnuty opravdu jen ty malé, které potřebují největší pomoc. A nyní má slovo pan Tojrer. Děkuji, pane předsedo, dámy a Znáte pana Hansilmana? Pokud ho neznáte, měli byste se s ním seznámit. Před dvaceti lety vytvořil firmu a teď má už tisícovky firm. V té době získal úvěr za velmi výhodných podmínek. A to svědčí o tom, že když pomáháme malým a středním podnikům prostřednictvím úvěru, tak to skutečně vytváří rozdíl a proto musíme pomáhat malým a středním podnikům v Evropě. Ta pomoc musí být eh, snadno přístupná, musí umožnit inovace a ty nevyužité prostředky ze strukturálních fondů musí být eh, převedeny například eh, tak, aby malé a střední podniky v Řecku získaly úvěry. My potřebujeme i jiné banky. Banky v některých zemích a v zemích na periferii, tak tam musíme najít řešení, ale musíme také najít řešení pro země, které jsou velmi rozvinuté. To musíme udělat. Děkuji. A teď má slovo paní Galpelč. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o malé a střední podniky a o jejich přístup k financování, tak eh, toto je skutečně oblast, eh, které musíme věnovat eh, velkou pozornost. V této oblasti je nutno lépe mobilizovat strukturální fondy. Projekty se mají realizovat pružněji a opravdu se mají více podporovat malé a střední podniky a proto je nutno tyto aspekty prodiskutovat, aby se našla řešení co nejdříve. Otázka je také ta, zda budou ta řešení dostačující. Zdá se, že ne. Protože tak, jak to je v současné době rozděleno z hlediska podpory z fondů, tak vyhlídky nejsou příznivé, pokud jde o vztah s trhem. Možná by bylo třeba změnit celý mechanismus eh, financování a věnovat se také eh, zálohovým platbám a prefinancování. Myslím si, že šanci pro přístup na trh pro tyto podniky a pro vytváření nových pracovních příležitostí by se mohlo zlepšit. Takže to je vše. Slovo má pan Paška. Děkuji. předsedající. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Podporuji všechny aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání malých a středních podniků v Unii. Z našich četných programů na podporu malých a středních podniků je však malý užitek. My tady hovoříme, píšeme, ale efekt této práce je neviditelný. Ztrácíme se v byrokratických postupech. Malé podniky často Eh, vedou lidé se základním nebo středním vzděláním. Proto malé podniky, stejně jako živnostníci, potřebují jednoduchá pravidla pro jejich eh, zakládání, pro jejich eh, vedení, pro jejich účtování a také pro jejich zdaňování. Pokud nevnutíme našim vládám jednoduché, přehledné schéma fungování malých a středních podniků s minimální byrokratickou zátěží, budou úředníci v našich zemích i nadále šikanovat malé podnikatele. Řadový státní úředník si totiž eh, netroufne kritizovat silný podnik, eh, nicméně svou důležitost dá pocítit každému drobnému provozovateli nebo provozovatelce kadeřnictví. Takže jsem přesvědčen o tom, že státní a evropská byrokracie jsou největší překážkou rozvoji podnikání, malého středního podnikání. Angeliky. Angelili, pardon. Děkuji, pane předsedo. 23 milionů malých a středních podniků v Evropě, které zaměstnávají 120 milionů osob. Více než 90 produktivního systému, v Itálii dokonce 98%. Často jde o podniky z méně než 50 zaměstnanci, často jde o mikropodniky, takže nemůžeme souhlasit s, tím, kteří, s těmi, kteří vykonávají tlak na to, aby se zvýšily Prahy týkající se malých a středních podniků, protože i to by ještě více zhoršilo přístup k fondům společenství. Je nutné zaručit snadnější přístup malých a středních podniků ke strukturálním fondům, především v této době krize, kde je těžký taky přístup k úvěrům. Postupy jsou komplikované, příliš byrokratické a často odrazují možné příjemce. Dokonce i Německo které je velmi efektivní při využívání fondu společenství, má teď spoždění při využívání těchto fondů. Malé a střední podniky nejsou podniky druhé kategorie, naopak. Děkuji. Paní Andres Barea. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme za to, že můžeme debatovat o tomto tématu za přítomnosti Evropské rady o malých a středních podnicích, eh, které eh, posilují náš rozvoj. 23 milionů malých a středních podniků se na nás dívá. Je to motor při vytváření pracovních míst a páteř ekonomiky. Eh, máme zde závazek, že do června budeme mít eh, více úvěrů a eh, menší byrokracii. A já se ptám rady, co se udělalo pro to, aby se mobilizovaly strukturální fondy, aby se zajistil lepší přístup malých a středních podniků k úvěrům. Jaké podporné opatření přijímáte? Existuje nějaké konkrétní opatření na podporu zaměstnanosti mladých? Já bych byla ráda, kdyby rada přijala nějaká opatření v okamžiku této současné krize. Děkuji. A nyní má slovo paní Macej Kukovič. Hvala predsedujoči, gospod... Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dnes je nejdůležitější rychlost pro podniky, které bojují za přežití a za rozvoj. A na straně institucí ten postup je pomalejší oproti tomuto požadavku rychlosti. MSP ovšem závisí na čase a na zjednodušení. Pokud chceme, aby více lidí se stalo podnikateli, tak je musíme podporovat. Musíme jim poskytovat dostatečné vědomosti, musíme jim dávat eh, více příležitostí, zvláště ve vzdělávání 60 eh, mladých lidí nemá dnes žádnou možnost se uplatnit jako podnikatelé. 23 milionů podniků nevyužívá všechny prostředky, které máme k dispozici. Děkuji, pan Luhan. Domnule președinte, domnule comisar, eh, domnule ministru, stimați colegi, mm Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane ministře. Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky a bohužel ekonomická a finanční krize měla zničující dopad na existenci a vyhlídky malých podniků, protože mnohé z nich nemají přístup k financování. Evropské financování představuje hlavní zdroj prostředků pro ně a Vzhledem k tomu, že tyto evropské nástroje existují pro podporu malých a středních podniků a pro vytváření pracovních příležitostí, je nutné, aby v příštím programovém období politika soudržnosti pro a, a cílená na tyto příjemce aby, třeba aby mm, e, byla taková, že e, místní a regionální orgány budou zapojeny již od počátku rozvoje nových programů pro budoucnost tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnější politiky soudržnosti pro budoucnost, tak, aby malé podniky mohly se rozvíjet. E, a nyní paní Flašíková Beňová. Děkuji, pane předsedo, komisaři. Po tom všem, co tu zaznělo, se jistě shodneme, že malé a střední podniky musíme vnímat jako pilíř hospodářství EU hrají také roli hlavního zaměstnavatele, především proto, že všechny velké společnosti mají svá sídla v azijských zemích, hlavně z důvodu nákladů, což já považuji za sociálně a politicky nekorektní a doufám, pane komisaři, že, a budeme, že o tom budeme hovořit i v budoucnu. Ekonomická krize ovšem velmi zasáhla malé a střední podniky. I přesto, že teď prodělávají těžké období, přesto jsou úspěšnější než větší firmy a dokáží se přizpůsobit situaci na trhu. Co se týče finanční podpory, k té se dostávají ovšem paradoxně hůř než velké společnosti. A právě vzhledem k těmto skutečnostem a velkému významu malých a středních podniků pro evropské hospodářství musíme se zaměřit na hledání nových způsobů využívání strukturálních fondů. Musíme se zaměřit na odstranění byrokracie a administrativních překážek a čerpání úvěrů pro malé podniky. Je zjednodušit čas, sice nevidím, ale když vidím, že pan předseda odklepnul kladívkem, tak zřejmě mi vypršel čas. Děkuji. Děkuji a poslední je paní Sanchez Smith. Merci, monsieur le président. Monsieur le Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové. Mediální agenda jakoby náhle zjistila, že je nutné mít dlouhodobou strategii a přitom růst patřil k našim politickým prioritám již několik měsíc. Ekonomické oživení samozřejmě vyžaduje využívat lépe veřejné prostředky a pomoci podnikům, které vytvářejí nové pracovní příležitosti, hlavně MSP. Je nutné připomenout, že 23 milionů MSP v Evropě představují zásadní páteř naší ekonomiky v regionech a přitom trpí strukturálními potížemi nenacházejí financování. Již v únoru jsme zde diskutovali o využívání regionálních fondů, abychom bojovali proti nezaměstnanosti mladých a podporovali MSP. Zpráva účetního dvora v březnu potvrdila něco, co jsme věděli již dlouho. Přístup k financím je velmi komplikovaný. Pane komisaři, Komise mm, vyčlenila 27 miliard pro MSP. Víme přesně, co se s nimi stalo. Známe potíže. Nejde ani tak o novou definici MSP. Jde o to diferencovat eh, tyto podniky v rámci naší politiky. Děkuji. Děkuji, děkuji všem eh, řečníkům a na závěr dám slovo panu komisaři Hánovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Děkuji za tuto rozpravu. Mám relativně málo času, abych odpověděl bohužel na všechny otázky a to podrobným způsobem. Odpovědi dostanete písemně. Zaměřím se pouze na ty stěžejní otázky. Za prvé, probíhající období. Ano, zde se snažíme o zlepšení struktur, ale záleží také na členských státech, aby předložili odpovídající návrhy. Tyto státy si eh, mohou být jisti toho, že budeme velice aktivně přijímat tyto návrhy ze strany členských států, jejichž smyslem je podporovat MSP a bojovat proti nezaměstnanosti, hlavně eh, mladých lidí. Prosím vás o to, abyste nám poskytli podporu v rámci jednotlivých členských států eh, tedy konkrétně ve vašich volebních okrscích. Velice často se hovořilo o budoucnosti a o podpůrných programech MSP. Pro budoucí finanční období máme velice konkrétní návrhy. Máme minimální rozpočtové požadavky, které jsme vypracovali. Já jsem řekl, že 80 u těch lépe vyvinutých, 50 u méně rozvinutých a já budu sledovat diskuzi na radě, ale i zde v parlamentu eh, ohledně těchto stropů, které byly kritizovány. A prosím vás, pokud máte k tomu kritický přístup z hlediska MSP a investic do konkurenceschopnosti, prosím vás, abyste eh, spolupracovali v tomto smyslu a abyste se zamysleli nad touto realokací rozpočtu. Důležité je, abychom byli schopni poskytnout eh, skutečně zacílené řešení těm jednotlivým regionům, tak aby mohli co nejlépe využívat existujících finančních prostředků a aby zde mm, byl určitý vztah mezi těmito prostředky. Jsem proti tomu, aby se kritizovalo necíleně. Je jisté, že je nutné cíleně využívat eh, tyto fondy. Samozřejmě, že jejich využití je někdy dlouhodobé. Pro mě je to také dlouhá záležitost. V budoucnosti se budeme snažit stav těchto fondů zlepšit. Je jisté, že je možné zde vyjadřovat určité kritiky ohledně některých opatření, pokud například eh, určité eh, části budoucího finančního rámce jsou zaměřeny na eh, růst, tam se počítá z 500 miliardy eur. Víte, že Ovšem eh, zazněla prohlášení, že pokud budou tyto finanční prostředky dány k dispozici v budoucnosti, tak to bude jasný signál pro občany, občanky v EU. Ovšem zatím se pracuje ještě na směrech těchto investic. Já si dovedu představit, že v tomto směru se rozjede určitý impuls, který jaksi popožene dopředu eh, růst. Děkuji mnohokrát. Děkuji a na závěr pan Vámen za radu. Pane komisaři, pane předsedo, rozprava dnes dopoledne byla zacílena na otázku malých a středních podniků a na jejich přístup k finančním prostředkům a na definici MSP. V souvislosti s ekonomickou situací jménem předsednictví bych chtěl tento přístup podpořit. Přístup MSP k financím je rozhodující i proto, abychom v budoucnosti mohli zaručit odpovídající růst. MSP přispívají výrazným způsobem k ekonomickému rozvoji, jsou především velmi inovující Předsednictví eh, pracuje také na otázkách společností venture capital a musíme i tyto otázky zahrnout do našeho zacílení. Evropa je převážně Evropou MSP. Zde musíme tedy zlepšit podmínky pro další růst a rozvoj. Děkuji všem za vaše příspěvky. Eh, s velkým zájmem jsem si vyslechl vaše připomínky. Hovořili jste o mm, důrazu na energetickou účinnost, na vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti MSP. To jsou také důležité priority dánského předsednictví. Jde o větší růst a větší zaměstnanost. Hovořilo se také o Small Business Act. Víte, že to v roce 2008 byl velmi důležitý krok ze strany komise. Přispěli k tomu také výrazným způsobem členské státy. Předsednictví se také zaměřuje na zjednodušování pravidel, například na výběrová řízení i to je důležitý krok pro MSP. Dalším příkladem je digitalizace jednotného trhu. I to je důležité pro MSEP a o růstové šance. Za třetí, a to je odpověď na pana, na pana Kafina a pana Rybika, v rámci budoucího finančního rámce je nutné se více soustředit na výzkum, vývoj a také lepší využívání strukturálních fondů. Musíme lépe zacílit eh, tyto snahy. To je důležitá práce, kterou realizuje dánské předsednictví také v souvislosti s budoucím finančním rámcem do roku 2020. V této souvislosti chci poděkovat Evropskému parlamentu za podporu naší práce a těším se, že v budoucnosti parlament, komise a rada udělají velký závazek pro to, aby malé a střední podniky v Evropě mohly opět zaznamenat růst, registrovat nová pracovní místa, zvláště pro mladé lidi, kteří to od nás očekávají. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji komise, děkuji Rado, děkuji kolegové, rozprava je tímto uzavřena. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci na Ukrajině o případu Julie Timošenko. Vysoká